pohlaví, což je zase v souladu s cíli e, tisíciletí. Děkuji vám za pozornost. Well, thank you very much, Děkujeme vám, pane komisaři. E, děkuji také paní zpravodajce, paní Teokarus, e, všem kolegům, spolupracovníkům a tlumočníkům. Uzavírám dnešní jednání a zasedání začíná zase zítra o 9 hodině ranní. Děkuji.